Jednání se bude konat zítra od 9 hodin. Program byl uvařejněn, je k dispozici na stránkách Evropského parlamentu a tím končím dnešní zasedání a přeji všem.